Než se pustíme do první zprávy tohoto odpoledne, bych vám chtěl oznámit, že zápis z minule, ze včerejška je k dispozici. E, jsou k němu nějaké připomínky? Není tomu tak, takže zápis ze včerejška